Děkuji všem a další eh, bod eh, na programu je prohlášení komise, pokud jde o aktuální stav rozvojového programu z Doha. První vystoupí paní komisařka Redingová. Pane předsedo, za dva týdny začne devátá ministerská konference VTO. Bude se jednat o velice důležitou akci pro VTO a pro vícestranný obchodní systém. Bude to vůbec poprvé po mnoho let, kdy se blížíme dosažení dohody o určitých prvcích rozvojového programu z Doha. Pokud členové VTO dosáhnou koncenzu, tak ústředním prvkem výstupu z ministerské konference bude usnadnění obchodu a dohoda o tomto usnadnění. Taková dohoda bude více než výhodná pro všechny obchodující po celém světě, zlepší se celní postupy, zvýší se transparentnost, sníží se byrokracie a zrychlí se pohyb zboží přes hranice. Všichni členové VTO budou těžit z této eh, dohody a nejvíce potom rozvojové země zejména potom menší rozvojové země a nejméně rozvinuté státy. Tato dohoda jim pomůže zlepšit fungování celní zprávy, posílí to rychlý rozvoj regionálního obchodu, posílí to dál integraci do světového hodnotového řetězce. Evropská unie nabídne těmto zemím podporu, pomůžeme jim s procesem provádění této dohody. Dohoda o usnadnění obchodu půjde ruku v ruce s výstupy, které se budou týkat zemědělských otázek, rozvoje a také otázek, které jsou velice důležité pro nejméně rozvinuté státy. Tato dohoda eh, byla eh, už dosažena, pokud jde o pokyn, pokyny o preferenčních právech eh, původu, které se týkají zboží z nejméně rozvinutých zemí a eh, také zprovoznění výjimky pro služby, která stanovuje způsoby, jakým mohou být poskytnuty výjimky poskytovatelům služeb z nejméně rozvinutých zemí. Přestože eh, tento balíček je omezen, pokud je o jeho obsah, nemůžeme ho považovat eh, za nepatrný bezvýznamný, protože bude mít obrovský hospodářský přínos, pokud bude schválen a kromě toho bude mít značný systémový dopad, neboť bude představovat první krok směrem k uzavření eh, rozvojového programu z Doha a podpoří rozvojové cíle z Doha. Pokud tato konference uspěje, tak eh, otevře možnosti pro další vyjednávání o základních záležitostech eh, z kola z Doha, včetně zemědělství a tržního přístupu k průmyslovému zboží, což je věc, která se musí řešit více straně. Kromě toho pomůže také dalšímu pokroku v jiných záležitostech, eh, které nejsou nyní v rámci mandátu Doha a přesto jsou pro obchodující velice důležité. Důležitou součástí výsledku konference bude program, v rámci něho všichni členové VTO eh, se zavážou k dalšímu vyjednávání. Eh, bude se diskutovat o některých dalších záležitostech a je možné, že i ohledně nich bude dosaženo schody. Eh, předně jde o rozšíření informačních technologií, respektive smlouvy o informačních technologiích, o které se začalo nedávno vyjednávat a tato jednání poměrně dosti pokročila. A na závěr chci říci, že tato konference bude velice důležitá a proto Evropská komise vítá, že poslanci Evropského parlamentu eh, se budou jako součást evropské delegace této konference účastnit a komise se těší na další uh, Eh, výměnu názorů hledně této konference s poslanci Evropského parlamentu. Děkuji. Pan předseda, děkuji paní komisařku a nyní předávám slovo eh, vystupujícím jménem politických skupin. Nejprve pan eh, Zalba na dvě minuty. Děkuji paní komisařko, pane předsedo, chci poděkovat za vaše slova. Internacionalizace našeho hospodářství je bez pochyby jedním z pilířů růstu našich ekonomik a proto jsme za další ekonomickou eh, liberalizaci méně cel a bezcelních a jiných tarifních eh, překážek. Eh, je potřeba ovšem dostatečně provádět makroekonomické politiky, které jsou v souladu s liberalizací, například roz rozpočtová transparentnost, správné řízení, eh, fiskální politiky, investice do vzdělávání, do infrastruktury a z tohoto důvodu se domníváme, že vícestranné jednání musí být doprovázeno dalšími opatřeními politické povahy. Eh, další eh, konference Aid for Trade pomoc která se konala v červnu letošního roku, zdůrazňovala význam tohoto aspektu, ale je potřeba dosáhnout ehm, dalšího pokroku. Já s vámi souhlasím, paní komisařko, že je velice důležité dosáhnout eh, usnadnění obchodu, což je nástroj, který je zvláště užitečný pro rozvojové země a také pro naše malé a střední podniky. Kromě toho eh, bych chtěl přivítat eh, otevření dohody o službách tzv. dohody TISA, protože nepochybuji o tom, že tata dohoda bude další cestou k růstu pro rozvinuté země, ale určitě to pomůže k dalšímu růstu také rozvojovým zemím předně to zlepší jejich konkurenceschopnost. Na závěr chci zdůraznit závazek Evropské unie a závazek Evropského parlamentu v této oblasti. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám za vaše vystoupení. A teď je na řadě pan Moreira na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, podobně jak jsme to učinili dříve, dříve přes ministerskými konferencemi VTO, eh, Výbor pro zahraniční obchod tohoto parlamentu přijme usnesení, návrh usnesení o aktuální stavu agenty z Doha pro rozvoj a o přípravách deváté ministerské konference VTO a toto usnesení. O tom se bude hlasovat zítra na plenárním zasedání a e, v Indonésii máme tady ministerskou konferenci a paralelně s tím e, parlament zorganizuje parlamentní konferenci o VTO. My jsme tedy organizátory a to společně s mezi parlamentární unii. Má to tedy silnou a účinnou parlamentní dimenzi VTO, což je důležitá věc, co to posílí transparentnost a legitimnost této organizace. A v předvečer deváté ministerské konference, která se bude konat od 3. do 6. prosince v Indonésii. Je to velice příhodný okamžik a všichni s velkým očekáváním čekáme na pozitivní Výsledek této konference. Přípravné práce eh, velice rozhodným způsobem se již urychlili. Urychlili se pod vedením novým, pod nového generálního direktora VTO ministře, pan Ezevedu. Já tady jeho úzilí chci zdůraznit, zejména jeho úsilí posledních týdnen. Výsledek je ještě bohužel nejistý, ale čekáme, že se nám podaří dosáhnout dohody v těchto dnech o zásadních tématech vyjednávání. Zejména se to týká uh, zemědělství, obchodu a rozvoje a také usnadnění obchodu, jak to zdůraznila paní komisařka, eh, což je samozřejmě velice důležitá část celého balíčku, o kterém se právě vyjednává. Eh, nad to všechno potřebujeme revitalizovat eh, ten normativní vědávací předníž BTO Neúspěch v této době by byl velice špatný pro autoritu a důvěryhodnost této organizace. Děkuji za pozornost. Děkuji vám na dvě minuty teď pan Rinaldi. Děkuji vám, pane předsedající, vážení kolegové, paní komisařko. Rozhovory v Ženevě eh, sledujeme eh, velmi pozorně a jsme zase svědky toho, jak celá Evropská unie je nejodhodlanějším globálním hráčem, který chce zavést pořádek v této oblasti. Chceme reformovat pravidla globální hospodářské soutěže. Chceme také zajistit podporu pro rozvoj v chudších států. Chceme také zjednodušit byrokracii, aby malé a středně velké podniky mohly konkurovat na trzích. Mluví se hodně o daňové rovnosti, to jsou ale pojmy, které se nedostaly do toho přípravného dokumentu. A to proto, že jsou to otázky, které spadají do národní svrchovanosti. A já si myslím, že Evropská unie by měla vypracovat jednotné stanovisko k těmto záležitostem. Mám dvě otázky na komisi. Všichni víme, jaká je role Evropského parlamentu v tomto procesu. Evropský parlament bude muset ratifikovat tuto dohodu, která vznikne na základě této ministerské konference, podobně jako tomu je u jiných obchodních dohod nebo u dohodách o rozvoji e, chudších zemí, vždycky je potřeba, aby tyto dohody podléhaly demokratické kontrole. A to by samozřejmě znamenalo, že eh, se do toho zapojí parlament a já bych rád slyšel vaše ujištění, že k tomu eh, dojde. Víme, že máme další akce, například o právech spotřebitelů a proto si myslíme, že ty by měly proběhnout před eh, konáním ministerské konference. Možná, že bychom měli zorganizovat také nějaké slyšení po konci té konference, abychom mohli diskutovat o výsledcích těch rozhovorů. Teď na minutu a půl paní Muscardini. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, hovořilo se tady o snižování byrokracie a o tom, že zboží bude moci cestovat rychleji. Ale já si myslím, že bychom také měli konečně účinně zasáhnout proti padělanému zboží. Proč například nereformovat pravidla o určení původu Eh, jde o eh, kate- různé kategorie 1, 2 a 3. Už se o tom bavíme hodně dlouho, eh, ale pořád to zůstává stejné a já si nemyslím, že bychom měli v tomto pokračovat. V posledním volebním období jsme hlasovali pro to, aby se přejmenovala Světová obchodní organizace, ale nakonec k tomu nedošlo, protože ještě pořád čekáme, až Eh, budou nějaké výsledky z Douha. Čekám, eh, nebo ptám se, jestli budeme se čekat dalších 13 let, než dostaneme nějakou odpověď a než dospějeme ke společným pravidlům, které umožní, aby na to panovaly eh, rovné a spravedlivé podmínky a také, aby evropské podniky měly lepší příležitosti. A stejně tak by to mohlo být nadějné i pro chudší státy, protože ty pořád eh, mají výhody z toho, že jsou zařazeny například do kategorie té chudší země, jako je, pořád ještě Čína. Děkuji, pane předsedo, paní místo předsedkyně. Změněné poměry sil ve světle eh, musí vést ke změnám i v rámci VTO dva týdny přes ministerskou konferenci se ukazuje, že stále eh, obchodní mocnosti, inkluzive EU, toto nepochopili. Ten nápis je tam pěkný, to heslo, ale někteří se opět snaží, jak se podvést rozvojové země. Tyto země se chtějí zavázat financovat ze svých velmi omezených rozpočtů infrastrukturní projekty, které neslouší jejich vlastních ekonomických zájmům, ale vlastně konkurenci nové přístavy, pro to, aby suroviny mohly být rychleji vyváženy z těch zemí. Tatí, tímto způsobem eh, pravděpodobně ministerská konference ztroskotá. Co se týče finančních eh, závazků, kde zejména chceme podpořit infrastrukturu a obchod uvnitř eh, zemí, tady vlastně se snažíme skutečně pomoci těmto zemím. Týká se to také těch otázek kvót. V zájmu EU je abychom pro dosah rekonstruktivního průlomu v rámci vyjednávání z Dovách. To byl náš úkol stejně jak o vyjednávání o světovém klimatu či o dalších vyjednáváních, které se týkají budoucnosti lidstva. Pokud se nám to nepodaří, bude to špatná věc a v podstatě se to nemůžeme dovolit. Děkuji. Děkuji, mám dotaz na pana Šolce. Akceptuje to od pana Rubika modrou kartu? Dobře, takže pane Rubiku. Řečník hovoří bez mikrofonu. Mikro. Ja, danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Pane kolego Šulci, já bych měla takovou otázku a týká se to těch obchodních usnadnění pro malé a střední podniky. Vidíte tady šanci na to, abychom prolomili ten single undertaking a máte pocit, že tady jsou šanci skutečně na obou stranách pro malé a střední podniky, které jim otevřeme tak, aby oni mohli dělat obchody i v menším objemu a jak tady vidíte vyhlídky pro eh, kolo z Doha. Pan Scholz. Já tady vyhlídky skutečně vidím, pane kolego Rybigu. A malé a středně velké podniky by právě měly profitovat eh, z tady toho. Ovšem otázka je, zda to, co momentálně vyjednáváme, stačí. A tady vidím ještě velké rezervy a důležité je, abychom i my se nad tímto více zamysleli. Zamysleli se nad tím, zda bychom eh, skutečně se nesnažili více to posílit směrem k umožnění kola z Doha. Děkuji, budeme pokračovat dalšími řečníky. Nejprve pan Kaspare, 1,5 minuty. Vážený pane předsedo, Drazí kolegové, zbývá již několik málo dní k nové ministerské konferenci VTO v Indonésii. My tady všichni stojíme, jsme nacházíme v situaci, kterou máme již mnoho let, že rozvoj okolo toho nepostupuje. A mnohé obchodní usnašení a zlepšení eh, pro nás, pro všechny, těch tak to nemůžeme dosáhnout. A co tím myslím pro nás, pro všechny, je nesporné a čísla jsou jednoznačná. Čím více lidí se, eh, zemí se podílí na mezinárodním obchodu, čím více se země otevřou globalizaci a mají z toho výhody, tím lepší je vývoj v těch konkrétních zemích. Vidíme to zejména v Ázii. Ty země se dramaticky otevřely a momentálně tam probíhá růst. A na druhé straně vidíme mnoho afrických zemí, které mají stále ještě potíže s tím se zapojit do světového obchodu a tam je situace bohužel stále ještě pro mnoho lidí spíše špatná. Proto bych byl rád, kdybychom konečně se posunuli posunuli vpřed v této ministerské konferenci. Kdybychom konečně měli průlom v rámci vyjednávání z Doha, možná to bude malý krouček v těch eh, obchodních usnadněních například, ale možná se nám podaří posunout vpřed i v dalších oblastech a potřebujeme to nutně. Já tady hovořím za svou celou frakci. I nadále máme velký zájem na tom, abychom obchod i nadále liberalizovali multiliberálně a veškeré ty dohody o volném obchodu, i když samozřejmě ji vyjednáváme, to je pouze to druhé nejlepší řešení. Děkuji. Děkuji na jeden a půl minuty. Paní McGuinness, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na to, co právě říká můj kolega eh, Daniel Kaspary. Naše eh, poslední nebo zkušenosti eh, se týkaly spíše bilaterálních dohod a ne těch multilaterálních. Skoro zapomínáme, že je to možné. Samozřejmě bychom chtěli popřát hodně úspěchů vyjednavačům, ale hlavní představitel VTO má trochu pochybnosti o tom, že se podaří té dohody dosáhnout. Já se chci zeptat, jaké byly příčiny, nebo chtěla bych se vrátit k tomu, jaké byly příčiny přerušení těch eh, jednání v roce 2008. Týkalo se to protekcionismu eh, oblasti zemědělských výrobků, pořád to přetrvává. Já vím, že došlo k určitému pokroku, ale nemyslím si, že eh, ten pokrok byl dostatečný. Otázka zemědělství v obchodních dohodách je eh, většinou sporná. Máme dohodu s Kanadou a s USA eh, brzy a měli bychom se také podívat na to, jakým způsobem se to bude aplikovat v oblasti zemědělství v Evropské unii. Děkuji. Paní Vajdera, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, paní komisařko, Chci se připojit eh, k těm, kteří už přede mnou. Evropa potřebuje více než kdy jindy silnou VTO. Současná krize ukázala, že pravidla VTO nás ochránila od protekcionismu. Tak se to, eh, k tomu se uchylovali lidé eh, v dobách předchozích krizí. Musíme mít také reformu, která povede k nediskriminačnímu globálnímu obchodnímu systému. Musíme bránit zájmy evropských podniků, zejména těch malých. Měli bychom se snažit o zlepšení eh, spolupráce v oblasti celní, oblasti dopravy. To by určitě prospělo i aplikaci různých bilaterálních obchodních dohod. Evropská unie je hlavním vývozcem služeb a proto bychom měli usilovat o odstranění překážek, které ještě pořád přetrvávají v oblasti služeb. To by měla být naše hlavní priorita. A dále je důležité pro všechny členské státy, aby dodržovaly pravidla VTO. Žádný stát by neměl unilaterálně aplikovat nějaká protekcionistická opatření anebo měnit kvóty. A proto je potřeba trvat hlavně na kontrolních mechanismech, že eh, tato pravidla jsou dodržována. Děkuji vám a teď na minutu a půl paní Kestina. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Vyjednávání z Doha jsou v cílové rovince a my s napětím očekáváme, zda tato cílová rovinka povede k závěru těch vleklých vyjednáváních kola z Doha. Pan generální ředitel Azevedo v minulých dnech vyslovil jasná slova směrem k členským státům. Jde o vše nebo o nic a jsme příliš blízko k cíli na to, abychom nyní ztroskotali a selhali. Vyjednávání v rámci deváté konference Bali musí konečně eh, položit to poslední směrování směrem do cílové ho nádraží, abych tak řekla. Je třeba se věnovat těm otevřeným bodům v oblasti obchodního usnadnění zemědělství a těch nejméně rozvinutých zemích a překonat veškeré překážky. Potřebujeme závěr, dokončit to. A Bali musí být posledním kamenkem v mozaice to, abychom do dovršili ten celkový obraz VTO. Ve světle globálně ekonomických výzev potřebujeme fungující multilaterální obchodní systém. Potřebujeme společný rámec společně v průmyslových levých, rozvojových, rozvinutých zemích i zemích, které se rychle rozvíjí, tak, aby se mohly ekonomicky rozvíjet a provozovat obchod. Multilaterální obchodní rámec musí mít přednost před bilaterálními dohodami. Je třeba se jasně zaměřit na uzavření vyjednávání z Doha a ne na to, abychom se soustředili na to, že budeme vršit bilaterální regionální obchodní dohody, i když samozřejmě jsou důležité jakožto doplňující nástroj, ale samotné by znamenaly krok zpět. Členské státy VTO uvidíme, zda tedy na Bali budou mít tu odvahu posunout se krok před a parlament by toto velmi uvítal. Děkuji. Děkuji nyní pan Kelam, jeden a půl minuty. Děkuji pane předsedo, paní komisařko. Je dobré připomenout si, že rozvojový program z Doha umožní zvýšit vývoz ve světě Eh, o více než 300 miliard eur, o tedy 3 Zejména za současné situace musíme udělat vše, abychom co možná nejvíce prosazovali eh, spravedlivý obchodní systém, který nikoho nediskriminuje, který je spravedlivý a je založen na mezinárodních standardech. Ale za tímto účelem eh, je potřeba strukturální reforma VTO. V prvé řadě eh, je potřeba zohlednit eh, všechny názory. Nicméně je třeba soustředit se na priority. Eh, za prvé snížit investiční bariéry, které se týkají sektoru služeb, včetně IKT a telekomunikací, elektronického obchodování a finančních služeb. Za druhé je třeba více se soustředit na malé a střední podniky v mezinárodním obchodě, to znamená zjednodušit pravidla. A za třetí je potřeba pomoci zemím a státům, například formou iniciativy vše, jenom ne zbraně, či prostřednictvím zrušení cel pro přístup k trhům. A na závěr eh, je potřeba posílit eh, kredibilitu Evropské unie tím, že snížíme eh, zemědělské dotace o 80 protože pokřivují trh. Děkuji vám. Pan předseda, děkuji a nyní začínáme s nezapsanými řečníky. Pan Rubik jako první. Děkuji vám, pane předsedající. Teď stojíme před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v příštích měsících Jde o to, jestli překonáme krizi v Evropě a jestli v budoucnosti můžeme vytvořit rámcové podmínky, které by našemu hospodářství umožnily získat nové kontrakty, být, mít zisk a zlepšit ekonomické prostředí v Evropě. A proto se nabízí otázka, jestli se na mezinárodní úrovni podaří uzavřít multilaterální dohody, a nebo jestli se zapleteme zase do detailů a ne, posuneme tuto věc o nic dále. Tím by to kolo z Doha skončilo, ale rozhodující přitom bude, jestli teď e, Doha bude dojednán eh, konec a dohoda jde o single undertaking, mělo by se to ale také provést v praxi a pokud eh, ty rozhovory selhají, tak si myslím, že budeme muset přemýšlet o tom, jakou agendu budeme definovat pro to období po Doha. Děkuji vám. Poslední řečnicí bude paní Kela na minutu. Děkuji. Spojené státy vždy na oko eh, říkají, že podporují multilateralismus, ale přitom od roku 2007 Eh, dávali spíše přednost uzavírání eh, různých bilaterálních a regionálních dohod. My potřebujeme skutečný příslip, že se takto bude postupovat a musíme reformovat VTO, tak abychom měli spravedlivý obchodní systém, tak abychom mohli čelit různým globálním výzvám, jako jsou klimatické změny, chudoba, sociální vyčleňování, rozdíly mezi pohlavími a migrace. Je také důležité, aby rozvíjící se země, ty nejméně rozvinuté, byly plně zahrnuty do jednání deváté ministerské konference v Bali. Evropská unie to má eh, jako zodpovědnost, eh, aby tyto státy eh, se jednání účastnily, jde například o lepší pravidla původu, lepší systém v oblasti bavlny a také liberalizace sektoru se službami. Thank you very much. Thank you. Děkuji, děkuji všem řečníkům a na závěr bych chtěl předat slovo paní Redingové. Děkuji vám, pane předsedo. Společně s kolegy jsme eh, si zaznamenali všechny cené poznámky, které zde zmínili poslanci a všechny zvážíme a zohledníme. Především vzhledem tomu, že mm, víme, že i pro poslance Evropského parlamentu je důležitá tato konference, které se hodlají jako součást evropské delegace zúčastnit, takže budeme mít i při příležitosti samotné konference a i po ní ještě možnost si vyměňovat názory. Zazněla tady otázka, která se týká role Evropského parlamentu, pokud jde o ratifikaci, tak mm, Ehm, pokud jde o rozhodnutí VTO, která by měla padnout na konferenci v Bali, pouze několik z nich bude mít právní dopad, například eh, podle článku 218 eh, odstavce 9 smlouvy zajištění eh, potravin, ehm, řízení tarifních kvót, monitorovací mechanismus pro rozvojové země. U těch se předpokládá pouze rozhodnutí rady když bude uzavřeno usnadnění obchodu v podobě eh, nové konsolidované dohody VTO, pak evropské instituce, eh, včetně Evropského parlamentu, budou postupovat podle relevantních interních postupů, tedy podle článku 218 odstavec 6, k čemuž by mělo dojít 6 měsíců po konferenci v Bali. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Nyní bych chtěl oznámit, že jsem dostal tři návrhy usnesení na závěr této diskuze, a to od zelených, eh, od federální eh, GUEM eh, NGL a výboru pro mezinárodní obchod. Tímto uzavírám dnešní diskuzi. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin v poledne. Eh, dámy a pánové, další bod eh, na našem programu jednání je zpráva pana Manedesku Evropské systémy družicové navigace. Já bych chtěl nejprve předat slovo panu Marinesku. Máte čtyři minuty.